Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím vás, posaďte se. We waited enough time. Čekali jsme už poměrně dlouho. A myslím si, že všichni členové výboru tady víceméně jsou, proto zahajuji dnešní zasedání výboru REGI. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Obdrželi jste návrh pořadu jednání, máte ho ve svých materiálech a e, já bych chtěla k tomuto návrhu pořadu jednání něco přidat. E, poté, co vám byl minulé pondělí rozeslán, Komise 8. července vydala eh, akt přenesené pravomoci a zaslala ho Evropskému parlamentu. Eh, tento akt vám byl zaslán v noci 9. července. Eh, a eh, znovu eh, načasování tohoto vydání aktu staví Evropský parlament do obtížné pozice. Podle předpisů pro akty přenesené pravomoci, jestliže Evropský parlament nezaujme pozici k aktu přenesené pravomoci do, do dvou kalendářních měsíců od jeho vydání, tedy do 8. září, nebo nepožádá o prodloužení tohoto období, považuje se akt za přijatý. Proto e, nemůžeme jinak, než to přidat na dnešní pořad jednání. E, navrhuji, abychom e, to projednali jakožto poslední bod zítřejšího dopoledne, a to po výměně názorů s panem Kesslerem. Souhlasíte s tím? Děkuji. Nějaké další připomínky nebo návrhy k pořadu jednání? Ne, děkuji tom případě je pořad jednání přijat. Schválení zápisu. Návrh zápisu eh, ze schůze 17. června 2015 je ve vašich složkách. A já navrhuji, jako vždycky, aby pokud nebudou vzneseny žádné námitky v průběhu této schůze, byl zápis schválený. Má někdo něco? Ne. Dalším bodem jsou tedy sdělení předsedkyně. Já mám dvě sdělení a pokusím se to říci velice krátce. Nejprve bych vás chtěla informovat, že eh, dnes ráno jsem se účastnila schůze výboru Koter ve výboru regionu. Výbor Koter byl tak laskav, že mě pozval, abych přednesla prezentaci o práci výboru Regi a o možnostech lepší koordinace a spolupráce mezi výborem Koter a e, výborem Regi Evropského parlamentu. A jsem ráda, že všechna témata, na kterých pracujeme, jsou i na programu e, výboru Koter. Byla to tedy velice zdařilá výměna názorů a jsem velice ráda, že jsou snahy o budoucí spolupráci mezi výborem Koter a námi. Druhé mé sdělení se týká konference předsedů výborů, která se konala během štrasburského zasedání minulý týden. Během schůze konference předsedů výboru proběhla výměna názorů s místopředsedou komise panem Timmermansem, což je součást pracovního programu a spolupráce mezi parlamentem a komisí. proběhla užší výměna názorů eh, a eh, spolupráce mezi eh, panem místopředsedou a konferenci předsedů výboru. Během debaty jsem položila otázku ohledně polit, ty, ohledně těch politik, které nyní probíhají implementací, eh, jako je politika soudržnosti a také na koordinaci mezi jednotlivými nástroji Evropské unie, zejména na dobrou spolupráci mezi strukturálními fondy a novým fondem pro strategické investice. A mohu vám s potěšením sdělit, že pan Timmermans se mnou naprosto souhlasil, podpořil naše snahy dohlížet na implementaci politiky soudržnosti a zmínil se, že půjde o důležitou součást práce komise v roce 2016, tedy eh, dohlížet na dobrou spolupráci mezi různými politikami Evropské unie. To byla má dvě sdělení. Chtěla jsem vás informovat o tom, co se stalo v uplynulých týdnech a dnech. A nyní budeme pokračovat bodem 4 pořadu jednání, což je workshop o územním řízení a e, politice soudržnosti. Chtěla bych vám připomenout, že výbor REGI požádal e, výzkumné oddělení, které podporuje náš výbor, tedy analytické oddělení B, aby zorganizovalo workshop o územním řízení, kde bychom mohli diskutovat o tomto poměrně novém a složitém politickém konceptu který se dotýká dvou ústředních témat politiky soudržnosti, tedy přístup založený na místě a e, víceúrovňové řízení. Jak vidíte v programu workshopu, dnes si vyslechneme tři prezentace o různých aspektech e, teritoriálního řízení nebo územního řízení. E, začneme úvodní prezentací o tom, e, jaký má tento koncept vazby na politiku soudržnosti a implementaci politik. Poté si poslechneme o vyhlídkách místních zpráv, správních celků a konečně budeme zkoumat případy osvědčených postupů e, územního řízení v regionu Flandry. Prezentovat bude pan Kai Böhme a paní Suzanne Zilmer z výzkumného centra Spatial Foresight, pan Abel Schumann z ředitelství e, e, veřejné zprávy a územního rozvoje v OECD a také pan e, René van der Leck, manažer projektu v oddělení územního rozvoje Flanderského regionu. Po těchto prezentacích dám slovo eh, poslancům na otázky a připomínky a navrhuji, abychom si na tento bod programu vyčlenili hodinu a půl. Veškeré diskuze tedy skončíme ve, 4.45. Máme tu také zástupce Evropské komise, kterým je pan Marton Matko z DG Regio který se bude také účastnit diskuze. A nyní tedy dám slovo panu Bermemu a paní Cilmer. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, dobré odpoledne všem. Eh, má kolegyně eh, paní Cilmer a já se vám pokusíme během 15 minut nastínit takový rychlý přehled o územním řízení a eh, vazbách na politiku soudržnosti. Jak říkala paní předsedkyně, je to velice složitá problematika, takže já doufám, že vám dáme podněty k zamyšlení a úvodní body do diskuzí a nebudeme zabíhat příliš do hloubky tohoto konceptu. Budeme se zabývat tím, eh, co to vlastně územní řízení je, eh, jak se to dá chápat a pokusíme se to navázat na politiku soudržnosti a budeme si klát otázku, eh, jaké jsou kontextové proměny, jaké jsou kontextové faktory, do jaké míry musíme zkoumat institucionální kapacitu, pokud jde o územní řízení a jak ji stimulovat. A na závěr budeme uvažovat o problémech a výhodách územního řízení, a jakým způsobem eh, je-li to žádoucí územní řízení posílit. Abych ušetřil čas, myslím si, že bych mohl eh, začít otázkou, co to vlastně územní řízení je a jak ho definovat. A k tomu myslím si, že Sabine eh, by mohla vysvětlit něco více. Eh, já se pokusím. Eh, paní předsedkyně, vy už jste částečně vysvětlila, jak to chápeme. Žádná vyčerpávající definice zatím neexistuje, ale vy už jste zmínila eh, dva základní koncepty, na kterých, je, na kterých se územní řízení zakládá. První z nich je mnohoúrovňová zpráva, kde, se, kde je zapotřebí slučovat všechny aktéry na všech eh, administrativních úrovních zprávy a za druhé je to přístup založený na místě, eh, který se snaží zohledňovat územní specifika a dopad na daná území. K tomu se druží ještě strategicky dlouhodobější zaměření, a to nejen eh, u jednosektorových politik, ale také pokud jde o celkové sociální cíle. Abych to shrnula, mohli bychom říct velice prostě, že územní řízení je e, dobré řízení, které má jasné vazby na e, dotyčné území, což mě přivádí k otázce, jak přesně vypadá ta vazba na politiku soudržnosti ta vazba na eh, politiku soudržnosti eh, je poměrně široká a my se snažíme zkoumat tři dimenze. Eh, jak Sabine už zmínila, je tu ta vazba na místo, tedy eh, jakým způsobem bude posílena, posíleno to řízení v novém období a dále to bylo posíleno oproti předchozímu období ten aspekt řízení a pak tu máme ten strategičtější, dlouhodobější aspekt. A aby to bylo proveditelnější, vybrali jsme si šest prvků, současné politiky soudržnosti. A e, na jedné straně tu máme společný rámec. E, za druhé silnější orientace na e, výsledek v období 2014 až 2020, potom je tu tematická koncentrace, posílení principu partnerství, e, potom e, místní rozvoj vedený místní komunitou a e, investoři a potom pětiprocentní vyčlenění financování na udržitelný rozvoj měst a v neposlední řadě pozorujeme že čím dál více pozornosti se těší e, národní programy a nikoli programy regionální. Pokud si tedy vezmeme těch šest aspektů e, politiky soudržnosti a budeme zkoumat jejich tři dimenze, e, pak ta situace je takhle. Detailnější odůvodnění je přímo v dokumentu. Pokud jde o e, zaměření na místo, tak princip partnerství, zejména etický kodex pro současné programovací období, skýtá poměrně značný potenciál na posílení e, zaměření na konkrétní místo a na jeho specifika a na důraz na e, partnerství. E, pokud jde o místní rozvoj vedený komunitami a e, integrované územní investice, tak tady zcela jasně je dimenze zaměřenosti na konkrétní místo, ale musíme říci také eh, zcela upřímně, že to jsou velice malé nástroje, malé instrumenty a nemůžeme od nich očekávat, že přinesou nějakou revoluci systému. Eh, jsou velice dobré, ale mají omezený dopad na to, co se změní v celkové politice soudržnosti. Na druhé straně vyčlenění 5% na udržitelný rozvoj měst, tady si myslím, že to je tady, tady existují silné vazby na e, určitá území. E, takže e, to jsou nástroje, které posilují přístup zaměřený na místo. Na druhou stranu jsme skeptičtější, pokud jde o tematickou koncentraci která e, byla implementována u Fondu soudržnosti a strukturálních fondů. Tady vidíme posun spíše k sektorové orientaci než územní orientaci. Proto jsme k tomu trochu skeptičtější a to tež se týká toho posunu spíše směrem k národním programům, že peníze se vydávají spíše na národní programy, které samozřejmě mohou mít vazby i na regionální a místní e, aktéry. A pokud jde o orientaci na výsledek a společný rámec, tak to může fungovat s oběma způsoby. Tady to vnímáme spíše neutrálně. Tolik tedy k tomu zaměření na místo. Pokud jde o silnější řízení, a zejména řízení multisektorové a mnohoúrovňové, víceúrovňové, tak domníváme se, že společný rámec tady združuje různé financovací nástroje a umožňuje multifinancování, což posiluje e, dimenzi řízení. Totež se týká principu partnerství, e, který zase združuje pestrou škálu různých aktérů napříč úrovněmi a napříč sektory. Pokud je o místní rozvoj vedený komunitami a integrované územní investice, e, tak tady zase je silný důraz na místní partnery, kteří se eh, silněji zapojí do systému, což považujeme za užitečné. Totež je pro u toho pětiprocentního vyčlenění, které bude mít pozitivní efekt a posílí dimenzi řízení. A pokud jde o posun na národní úroveň, tak tady je to problematičtější, eh, protože eh, vlastně to oslabí roli místních a regionálních orgánů. A pokud je o tematické koncentrace, tak eh, tady eh, spíše bude zaměření na určité konkrétní sektory a nikoli to široké zaměření. Zase eh, další data najdete v našem dokumentu. A v neposlední řadě jsme se zabývali strategickou dlouhodobou dimenzí a tím, do jaké míry byla posílena a myslíme si, že většina našich bodů by mohla dopadnout tak i tak. A tedy ve prospěch silnější strategické dlouhodobé orientace anebo slabší. A tam, kde máme pocit, že to povede spíše k oslabení, tak to je ta orientace na výsledek, protože vlastně programy budou Eh, muset plnit, eh, programy by měly plnit cíle spíše v blízké budoucnosti než v dlouhodobém časovém horizontu. Eh, většina těchto aspektů však závisí na tom, jak budou programy implementovány a jak s nimi členské státy budou nakládat. E, což, si, což se domnívám, že se týká e, téměř všech těch částí. Implementační kontext je velice důležitý a ten v konečném důsledku rozhodne o tom, nakolik půjde územní řízení posílit, anebo nakolik bude příležitost promarněna. Sabine, možná bys mohla nyní pokračovat dále ohledně roli kontextu. Kontext je velice důležitý pátý máme různé typy kontextů, které zde jsou relevantní. Za prvé institucionální kontext, teda ne země, regionu ne či města, což podmiňuje, kdo by měl být zapojen do toho procesu řízení, protože zde existují různé způsoby, jak jsou rozděleny úkoly či odpovědnost kompetence a i e, se liší role E, společnosti jako takové v různých regionech Evropy se to liší. A za druhé je to otázka minulosti, tradic. Máme různé tradice v procesech řízení a ty se navíc vyvíjejí e, postupně e, se to vyvíjí podle toho, jak se lidé učí z minulosti a pokud jde o kvalitu, tak samozřejmě zde i máme index Eh, eh, řízení Světové banky a eh, Světová banka si dělá na to takové průzkumy jako politická stabilita, politická efektivita, důvěra ve vládu, respektive v místní, tedy vládu, místní zprávu. A samozřejmě některé země, třeba země jako Švédsko, Dánsko, tedy skandinávské země, mají tedy dobré tradice v tomto a potom máme země, kde ty tradice zase nejsou tak pěkné, jako v některých regionech, jako třeba ve východní Evropě, či v některých částech jižní Evropy. A třetí kontext, o který tady jde, je otázka, zdali mm, zde jsou nějaké e, e, nějací tedy mm, nějaké osobnosti, které jsou takovými vůdčími osobnostmi v zavádění těchto procesů a potom i tradice různých způsobů řízení zprávy. Eh, tady existují různé způsoby, jak se realizují politiky. My rozlišujeme alespoň čtyři způsoby. Eh, podle, samozřejmě závisí to podle eh, okolností i potom ty způsoby tedy zprávy se liší podle taky toho, těch osob, které jsou pověřeny zprávou a samozřejmě nelze aplikovat eh, na všechny stejný metr, eh, protože kontexty situace se liší. A já si kladu otázku, jaké hm, i potřebujeme tedy institucionální kapacity. Takže zde institucionální kapacita. Zde je třeba si uvědomit, že ty procesy e, zprávy e, teritoriální zprávy, že to je něco, co potřebuje čas, to se vyvíjí a to znamená, potřebuje to čas i zdroje, tak aby bylo možné tam aktivně zapojit různé hráče. A je třeba i zvážit dva typy těch aktérů. Za prvé ty, kteří jsou těmi lídry, vůči typy, a pro ně je důležité, aby tam existovala jas, jasně přidělené role a kompetence, v, v rámci kterých mohou působit. A potom, co je také důležité, je, že je třeba dát lidem pravomoce, dát jednotlivcům pravomoce, aby eh, eh, tedy lidé i instituce měli nezbytné pravomoce, aby mohli zpravovat, řídit. Potom eh, my jsme vedli dlouhé i diskuze, jak, eh, jak, jak odměňovat nebo jak eh, uznání dávat takovýmto jednotlivcům. A jak, pardon, jak, je, jak tyto osoby poznat, jak takové jednotlivce vytipovat, jak je poznat. Někdo mi řekl, že to poznáte hned na první pohled, ale většinou až po určité době, až se osvědčí v tom procesu. Dále, instituce i ty osoby konkrétní musí mít dostatečné kapacity, schopnosti a zdroje, aby mohly řídit a vést ostatní. A nejde tady o, pouze o ně, jde i o to, kteří participují na těchto procesech zprávy, teritoriální zprávy. A tam je celá řada nejrůznějších aktérů. A e, na to, aby někdo mohl participovat, tak na to potřebuje samozřejmě Eh, zdroje, potřebuje vědomosti, aby mohl se kvalifikovaně vyjadřovat k různým věcem. Takže i mm, ty, eh, je třeba vzít do úvahy i institucionální kapacitu těch jednotlivých hráčů že to se může vyvíjet, to znamená, že eh, musí existovat určitá flexibilita, to neznamená, že začneme s určitým okruhem stakeholders, těch zainteresovaných eh, osob či subjektů a že se to eh, nezmění. Eh, to se vyvíjí většinou. A ta flexibilita znamená, že musíme mm, stanovit určitou právní jistotu a v rámci toho tedy se věci vyvíjí. A i ty instituce musí být adaptabilní. Je třeba, abychom byli adaptabilní, mohli se tedy uh, Eh, uspůsobovat vývoji. Institucionální kapacita je tedy zásadní věc a může to být i mm, náročné na zdroje. Než tedy se zahájí takový proces, tak bychom měli mít jasno, proč to chceme dělat, jaké výhody to ponese a tady možná předám slovo Sabině, která to dále rozvede. Děkuji. Ano, jak jsem řekla na začátku, takže jedna z charakteristik teritoriální zprávy je, že eh, eh, pracuje v kontextu dlouhodobé perspektivy, má sloužit cílům společnosti, to znamená, není to samoučelný proces, ale je to eh, prostředek, jak mm, plnit cíle. A my díky tomuto procesu jsme schopni i vzít do úvahy lépe teritoriální specifické rysy, užívat lépe eh, potenciál daného teritoria, eh, i díky tomu, že známe dobře jeho problémy, a potom i díky tomu, že známe ty různé tedy aktéry, tak jsme schopni lépe koordinovat eh, a eh, i, eh, co je důležité, je, aby ty jednotlivé subjekty a osoby participovaly, aby, měli, aby se stotožnili s těmito cíly a samozřejmě musíme znát různé úrovně, různé sektory a jejich cíle je třeba uznávat, dát jim tu hodnotu, kterou se zaslouží a aktivně k tomu přistupovat a ne zavírat oči, oči a ignorovat je. A jak již bylo řečeno, to je velká výzva pro všechny. Časově náročné, to je i náročné na naše kapacity, zdroje a určitě to může znamenat celou škálu nejrůznějších přístupů podle toho, jaké politiky aplikujeme, z jakého místa. A to mě přivádí k otázce, co můžeme udělat vůbec, abychom vyřešili tyto výzvy a abychom posílili územní zprávu, pokud skutečně chceme mm, plnit takové ty obecné cíle díky této, prostřednictvím této územní zprávy. Takže je třeba uznat, že ta územní zpráva to není samoučelná věc. Musíme začínat vždycky na té lokální úrovni a uvědomit si eh, eh, vždycky na jaké úrovni eh, té územní zprávy, tedy na té lokální, regionální či jiné, na jaké té úrovni lze ty cíle plnit nejlépe a tam je realizovat. Na té úrovni pak je realizovat. A potom je třeba se podívat do eh, literatury a spíše na konkrétní případy z Evropy. A zjistili jsme, když se na to podíváme, že to znamená novou kulturu eh, ve veřejném sektoru. To znamená, eh, veřejný sektor se musí více orientovat na výkonnost podle výsledků, na výsledky se orientovat. Někdo by řekl, přímo takový spíš podnikatelský přístup. A také i mm, často eh, je třeba ten eh, jednotlivcům mm, je třeba dát nezbytné pravomoce, aby mohli eh, řídit. No a k tomu jim musíme vytvořit veškerou podporu. A v neposlední řadě hodně, my jsme nedávno i studovali a Espon vydal studii tady tu vrchní stránku vidíte na obrázku, tedy jak prosazovat územní zprávu, proč ji chceme takto prosazovat a my jsme se zaměřili na to, jak lépe koordinovat eh, aktivity různých eh, subjektů, osob, institucí, jak eh, zapojit více těch dotčených subjektů, těch tzv. stakeholders. A jak jsme řekli, samozřejmě mm, nemůže aplikovat na všechny stejný metr, mm, stejné parametry, takže proto tam musí být flexibilita. A potom je třeba vždycky e, nejprve si říci, ta politika, kterou chceme prosazovat, jaký bude mít dopad v daném území. A když toto si všechno uvědomíme, e, tak e, potom je třeba podle toho přijmout ten relevantní, ten relevantní, relevantní způsob zprávy. Takže to je dost takové, vypadá to, že to je komplikované, eh, složité, ale já doufám, že to bude užitečný vlastně takový dokument pro, jako základ pro eh, naši další diskuzi. Děkuji. Vy jste téměř splnili čas, který jste měli, to je zajímavý základ pro diskuzi a teď budeme pokračovat. Pokračovat dalším řečníkem, což je pan Schumann. Ah, ano, přesně tak. A to bude prezentace o systémech zprávy, několika stupňové zprávy a reformy místních samozpráv. Je to tak? Ano, je to tak. Za prvé děkuji za to, že jste mě pozvali na tento seminář, abych vám představil výsledky OECD a možná první věc, která je důležitá, abychom si uvědomili, že OECD je organizace, která má širší eh, jaksi okruh členů než EU, takže máme i široký záběr statistik, které se netýkají pouze EU, ale celého OECD, včetně i eh, východní Asii, Austrálii, Ameriku a tak dále. Takže za prvé, když se podíváme na eh, eh, eh, ty nižší územně správní celky, jak jsou řízeny v rámci OECD, tak vidíme, že jich je velký počet. V celém OECD téměř 138 tisíc těchto tedy nižších mm, struktur řízení ve státech. A na jedné straně máme zde Spojené státy, potom Francii, to jsou země, které mají asi 40 tisíc takovýchto typů Eh, ve Spojených státech je důvod, je to ze velká země, eh, která má 320 milionů obyvatel, ještě ve Francii, eh, tam je velký počet obcí především, takže je tam hodně těch samozprávních celků a i v podstatě celkem máme asi 134 tisíc obcí v rámci OECD a asi 500 regionů a asi 4 tisíce mm, takových tedy mezi úrovní, to znamená něco mezi státem, krajem a obcí, tedy takové tedy formy samozprávy, které nespadají ani do regionu, ani do obce. A když se podíváme na ty e, různé e, přístupy k těmto nižším územním správním celkům a jak vypadají. Takže tady můžeme Eh, rozlišovat dvě dimenze zemí. Za prvé, velice známe rozdělení mezi federálními a unitárními státy, potom eh, můžeme dělat rozdíl mezi eh, zeměmi podle počtu různých úrovní samozpráv. A obecně v rámci OECD máme země, které na jedné úrovni takových nižších správních celků, většinou jsou to obce, tak máme ten nejběžnější případ, což jsou dvě úrovně takovéto samozprávy, tedy kraje, nebo na nejvyšší úrovni samozřejmě stát, pak jsou kraje a pak jsou obce. A potom máme několik zemí, které mají tři stupně zprávy, eh, takže stát, regiony, potom nějaká taková meziúroveň a potom obce. Na té nejnižší úrovni samozprávy není překvapením, že když se podíváme na ty různé země, tak vidíme, že tady jasný trend. Čím větší ta země je, tím více úrovní zprávy má, ehm, což ehm, i jak si reflektuje výsledky předchozí prezentace, to znamená, nelze na všechny aplikovat stejné měřítko a stejné řešení a říci, ten systém jeden je nejlepší. Ne, je třeba se podívat na to, jak ta země vypadá a potom nalézt ten vhodný systém ehm, těch nižších správných celků, jak by měly vypadat. A hm, takže toto vidíme, když se podíváme na to, jak vypadá první úroveň té samozprávy, tedy eh, eh, kraje státu, jak vypadají tady průměr průměrná velikost a průměrný počet obyvatel hmm, takového typického kraje či regionu, eh, tedy eh, hm, zemí, které mají eh, kraje. Vidíte, že se, jsou obrovské rozdíly. Jednak máme země jako například Švýcarsko, no, Maďarsko, hm, Česká republika, kde hm, typický kraj to je pár tisíc čtverečních metrů, a eh, eh, potom eh, s průměrem, já nevím, 20, 20 tisíc obyvatel. Potom máme země, mm, jako Spojené státy, kde ty typický stát, tedy té federace, má tedy Ehm, několik milionů obyvatel a 100 tisíce metrů čtverečních eh, a potom Německo také typické, ta jsou tedy ty země, spolkové země, také tam hm, jaksi 5 milionů obyvatel je celkem normální, takže vidíme, že se jsou velké rozdíly. A potom samozřejmě nás nezajímá pouze to, jak vypadají ty nižší země správní celky, jak vypadají ty ehm, tedy spolkové země či kraje, nebo kantony, ale zajímají, zajímá nás také, co dělají a jaké mají pravomoce. A mm, když měříme jejich kompetence, pravomoce, tak eh, to měříme podle veřejných výdajů, které mohou vynakládat eh, o své vůli. A na tomto grafu vidíme, tady máme výdaje eh, těchto nižších územně správních celků Eh, jako podíl celkových veřejných výdajů a jako podíl eh, na HDP a také vidíme, že zde existují obrovské rozdíly. Máme některé země, kde třeba Dánsko, kde 60 veškerých veřejných výdajů eh, právě mají v kompetenci ty nižší územně správní celky a potom Řecko, Chile, Nový Zéland, kde je to pouze 10 celkových veřejných výdajů. That's something I wouldn't, I wouldn't uh, say, say this way, but... Uh, no, tak to bych to neřekl, ale samozřejmě to je důležitý aspekt. Takže co tady máme? To je jeden způsob, jak měřit a tedy kompetence které, a pravomoce v těchto nižších územně správních celků, ale samozřejmě ten graf není úplně vypovídací, protože eh, zde nejde o to jenom, jak si, kolik vynakládají z těch státních rozpočtů, kolik mají v kompetenci, ale především, jak autonomně mohou uva- rozhodovat. Takže Finsko, například Dánsko, tam ty nižší územně správní celky eh, mohou tedy eh, vynakládat hodně prostředků, veřejných prostředků, a, ale mají dost malou autonomii, dost málo autonomně mohou rozhodovat o těchto výdajích, protože jsou jim přesně uděleny úkoly a funkce, které musí plnit, takže na to vynakladají ty prostředky, ale nemají velký manevrovací prostor, nemají eh, právo úvahy tak velké. Takže mm, tento graf nám nemá úplně vypovídací hodnotu. About, um, about region... A doteď jsem hovořil o regionech a státech a teď bych chtěl hovořit o úrovni obcí. Tady bych se chtěl soustředit především na eh, velké metropole. A eh, na metropole se chci soustředit eh, proto, že metropolitní oblasti jsou v několika ohledech velice zvláštní a proto je důležitá role městské samozprávy. Obecně, když si vezmeme oblasti metropolí, tak ta jsou velice eh, úzce provázaná, pokud jde o eh, sociální a ekonomické vazby a o funkční vazby. A všichni z nás, kdo žijeme v metropolích, eh, víme, že žijeme v jedné části, pracujeme v jiné části, nakupovat chodíme do ještě další části, navštěvujeme přátelé ještě v další čtvrti a právě tak firmy, které operují v metropolích, fungují vlastně na ploše celé metropole. A co platí o téměř celém území OECD je, že e, tyto funkční vztahy nejsou téměř nikdy integro, e, nebo reflektovány v institucionální struktuře metropolí. Metropole se téměř vždy skládají z mnoha na sobě nezávislých obcí. A na tomto grafu vidíme vlastně e, počet obcí, no, počet jednotek na 100 tisíc obyvatel které existují v daných metropolích. A když si eh, představíme, že eh, uprůměrná metropole má, dejme tomu, 100 tisíc obyvatel, eh, tak tady máme mnoho různých metropolí v celém OECD a v celé Evropské unii, které mají desítky anebo i stovky administrativních jednotek nebo jednotlivých obcí, což samozřejmě vytváří určité problémy. Je totiž nesmírně důležité, aby některé politiky byly koordinovány napříč jednotlivými obcemi. Například dopravní politika, ta musí být koordinována mezi různými obcemi, které tvoří metropolitní oblast. Pak eh, plánování využití půdy, eh, veřejné služby musí být koordinovány, eh, jestliže, má být, jestliže mají být efektivní a co nejlevnější. Není překvapivé, že když máme desítky nebo stovky e, obcí nebo městských částí, tak vznikají určité třenice. A vznikají tu problémy. A tyto e, třecí plochy a problémy plynoucí z toho, že administrativní struktura e, metropole neodpovídá funkční struktuře, jsou hnacím motorem mnoha reform, ke kterým došlo v uplynulých několika letech. A zejména na e, metropolitní úrovni e, existuje silný trend v celém OECD e, provádět reformy zprávy které by vytvářely eh, správní systém, který by lépe reflektoval tu funkční vzájemnou provázanost, která existuje v metropolitních oblastech. Eh, některé země eh, zkrátka sloučily některé obce, to byl ten nejradikálnější krok, ale mnohem častější je, vytvoření nějakého metropolitního úřadu což je instituce, která vlastně stojí nad jednotlivými městskými částmi a která koordinuje jejich politiky. Což je přístup, který je poměrně úspěšný, a máme poměrně eh, pádné doklady toho, že tento přístup je úspěšný. což je patrně nejblíže tomu eh, řešení, které by fungovalo pro všechny, eh, kam, jak se může, vůbec můžeme dostat. Jak nejlépe sloučit eh, administrativní území s tím funkčním územím. Což je otázka, která je čím dál důležitější v OECD. Mnohem důležitější dnes než například před 15 lety. A ten vývoj je tedy velice pozitivní a slibný u tohoto přístupu. To je tedy z mé strany všechno. Eh, tady vidíte některé naše publikace na toto téma, kdybyste měli zájem a samozřejmě velice rád zodpovím vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji. A nyní bude pokračovat pan René van der Leck. A bude hovořit o územním řízení ve Flandrách. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám za pozvání. Podle mě je to skvělá příležitost eh, provázat eh, evropskou politiku soudržnosti a regionální praxi. To je vazba, která je podle mě velice důležitá, aby politiky na všech úrovních byly efektivnější. Já bych chtěl začít několika klíčovými informacemi o projektu eh, severního okraje Bruselu, o kterém budu dnes odpoledne hovořit. Ten projekt se vyvinul z přípravného procesu pro nový eh, eh, plán územního rozvoje. Eh, zjistili jsme, že je zapotřebí prověřit mnoho nových ideí a politických přístupů, o kterých jsme uvažovali, a potřebovali jsme testovací oblast. A řekli jsme si, dobře, využijeme eh, jedno z našich nejrušnějších území, což je severní okraj Bruselu. Eh, velice komplikované území. A říkali jsme si, že pokud ty přístupy a politiky budou fungovat tam, eh, pak by bylo velice zajímavé je rozšířit na celý region. Přípravy projektu začaly už v roce 2012 ale nějakou dobu trvalo, než byl projekt formálně spuštěn, to bylo v srpnu 2013. A bylo to proto, že jsme chtěli zařídit určité formality. A to formální zahájení znamená, že od té chvíle jsme měli schváleného vedoucího projektu, měli jsme ustavený tým a také schválený rozpočet na tento projekt a velice důležité pro projekt severního okrale, eh, okraje Bruselu je to, že hraničí s regionem Bruselu hlavního města. A proto jsme začali až poté, co jsme dosáhli eh, základní dohody o spolupráci s Bruselsk, nebo mezi, mezi eh, bruselským regionem a provincií Flams Brabant. Formulovali jsme několik cílů projektu, které jsou velice základní a obecné, ale nesmírně důležité. Prvním z těchto cílů je e, vytvořit dlouhodobý společný e, rámec pro rozvoj regionu. A říkali jsme si, ale nebudeme, nebu, nebudeme čekat, e, musíme rovnou jednat a proto jsme přijali fakt, že mnoho projektů v tomto území už probíhalo A během této doby jsme také chtěli navázat eh, probíhající projekty na třetí cíl našeho projektu, což bylo využití integrovaných územních investicí pro rozvoj. Mohl by někdo posunout slide, prosím? Dobře, už na to nebudu sahat. Nejprve si projdeme obsah projektu. Jaký byl první krok eh, našeho projektu? Pokusili jsme se definovat rozvojové cíle zaměřené na místo. Začali jsme obecnými eh, cíly, které byly ustanoveny naším plánem územního rozvoje. To znamená, že ty obecné cíle eh, byly prodiskutovány se skupinami zainteresovaných aktérů, tak, aby se co nejlépe projevily na daném místě a abychom vytyčili co nejlepší priority. Pro severní okraj Bruselu to znamenalo, že jsme chtěli využít demografického růstu eh, pro eh, vytvoření nového městského prostoru, nové urbanity a využití opuštěných území. Chtěli jsme využít přírodních zdrojů, zejména půdy, protože zabírání půdy je hlavním problémem v našem regionu a chtěli jsme také zlepšit životní podmínky zejména pokud jde o zdraví obyvatelstva, protože vzhledem k dopravě a e, dopravním zácpám na bruselském obchvatu jde o velice závažný problém. A chtěli jsme také vylepšit sociální kohenzi, e, sociální soudržnost a zpřístupnit lidem některé funkce a vytvořit odolnou ekonomickou strukturu, přinést novou ekonomickou aktivitu s dlouhodobou perspektivou zpátky do regionu. O jeden zpátky, prosím. Samozřejmě severní okraj Bruselu není nějak jednoduchá oblast. A my už jsme eh, definovali eh, určité principy územního řízení eh, v rozvojovém procesu nebo v přípravném procesu plánu územního rozvoje. Měli jsme tu myšlenku, že je zapotřebí nějaké společné vize na jedné straně, ale u, v realitě projektu je zapotřebí soustředit se na realizace a na změny přímo v daném území. Eh, jak to ale eh, konkrétně udělat? My máme už dlouhou historii, eh, kdy jsme pracovali s principem subsidiarity, ale narazili jsme na to, že subsidiarita tak, jak ji definujeme, už nefunguje. Vláda a různé úrovni státní zprávy fungují v síti společně se, s vědeckými instituty, s podnikateli, se soukromými aktéry a územní rozvoj je mnohem složitější eh, než pouze struktura státní zprávy. Museli jsme se tedy také smířit s tím, že e, existují e, rozdílné názory e, na územích a že se musíme dopracovat od společné vize k nějakým rozvojovým programům. Znamená to také, že je zapotřebí přehodnotit některé ideje v našem regionu, tak abychom se soustředili na hledání koncenzu a integraci a abychom zároveň využili zastřešujícího principu, podle nějž jediný oponent nemůže zablokovat celý projekt, nemůže zablokovat celek. Může to být nějaká vyšší úroveň státní zprávy, ale může to být i nižší úroveň státní zprávy. ve které ta vyšší úroveň e, e, není tou blokující entitou. Když se podíváme na severní okraj, tak my jsme zmapovali tuto oblast a zjistili jsme, že tam probíhá 70 projektů, 30 e, různých iniciátorů, realizátorů a že je tam také účastní se tam mnoho subjektů státní zprávy, zejména federální vláda, pokud jde o letiště, potom jsou tam dva autonomní regiony, které spolu hraničí, což komplikuje situaci. E, jsou to regiony, které sobě vzájemně konkurují, které mají jiné kultury a pak jsou tu také e, jazykové třenice, jazykové napětí. E, pak je tu také jedna provincie, která se zapojuje a zhruba 20 obcí. A e, území se samozřejmě neskládá z, se správních celků, ale z aktérů, podniků, občanů, e, vědeckých institutů a ti všichni mají různé zájmy. A my jsme to museli všechno e, nějak skoordinovat. To byl výchozí bod našeho projektu. Co jsme tedy udělali? My jsme spustili eh, přístup územního řízení eh, v této oblasti, který se zakládal na třech eh, cílech, třech směrech. Za prvé to byla spolupráce, což je velice důležitý první krok. Já už jsem říkal, že jsme začali tou základní přeshraniční dohodou s bruselským regionem což byl eh, dobrý výchozí bod, eh, na základě kterého jsme přizvali mnoho zainteresovaných stran, které působí v tomto regionu a vytvořili jsme síť aktérů, eh, určitou platformu, aby se aktéři mohli setkávat na různých pracovních skupinách a tak dále. Druhý směr eh, našeho přístupu k územnímu řízení byl, že jsme chtěli, aby eh, ten přístup byl eh, založen na výzkumu a územním designu. Neboli mapovali jsme projekty, mapovali jsme návrhy projektů a konfrontovali jsme je s realitou daného území. A vizualizovali jsme poměrně hodně našich projektů, aby případné vazby mezi projekty různých aktorů e, vyšly najevo názorně a aby konflikty a případné e, neschody a synergie e, tím byly objasněny, abychom si udělali určitý přehled zkrátka. A dalším naším směrem bylo zapojení občanů a uživatelů. My jsme je neoslovili jen proto, že mají zájmy v té oblasti, ale také proto, že mají spoustu informací. To jsou ti lidé, kteří tam žijí, kteří tam pracují a kteří znají to území ze všech nejlépe. Mnohem lépe než jakýkoliv státní úředník. A my jsme udělali to, a vidíte to na tom malém čtverečku eh, vlevo, my jsme vytvořili eh, takovou eh, Googleovou mapu, do které jsme vyzvali lidi, aby přidávali jakékoliv informace o výhodách, kvalitách a problémech v této oblasti a získali jsme zhruba tisíc podnětů od obyvatelů těchto oblastí, kteří identifikovali, jak vnímají své území na základě svého každodenního života. Kromě toho jsme využívali samozřejmě klasičtější nástroje jako webové stránky, newslettery a tak dále. E, konečně bych teď chtěl e, odkázat na politiku soudržnosti. Zcela upřímně řečeno, myslím si, že politika územního rozvoje v regionech a politika soudržnosti e, stále mají poměrně Eh, ne, nepovedený vztah. My se snažíme eh, využívat ITI jakožto páku na integrované implementace projektů. Eh, chceme to využívat proto, tyto investice, jako pákový efekt, protože když vidíme různé projekty různých aktérů a když vidíme, že sobě vzájemně odpovídají, tak jim poskytneme trošku pomoci, aby mohli přikročit k tomu, že začnou spolupracovat. Dokonce jsme vytvořili dohodu na administrativní úrovni, abychom uh, tyto snahy usnadnili. Nicméně evropské finance uh, jsou motivované stále spíše politicky a nikoli obsahově a my jsme zjistili, že uh, o financích se diskutuje tedy na politické úrovni a celá myšlenka ITI Eh, se nese v duchu co největšího přerozdělení financí v regionu, což je takové balancování eh, mezi jednotlivými podregiony, je to taková všemetná situace a v konečném důsledku každá oblast chce eh, určitou část toho evropského koláče. Takže během tohoto projektu jsem si odnesl několik ponaučení z posledních tří let a sice, že financování, zejména pokud e, má jít na územní rozvoj, e, tak tady zaprvé bychom měli e, pochopit, že regiony a regionální vlády toho hodně zvládnou sami. My jsme začali s tímto projektem a ten stále běží a my děláme, co je v našich silách. Eh, jaká by tedy mohla být přidaná hodnota evropských peněz? Eh, tyto finance by mohly podporovat projekty, které jdou zdaleka nad rámec eh, každodenní činnosti projekty, které by mohly, by mohly být takovým zastřešujícím eh, deštníkem evropských politik a jejich cílů, a to v rámci integrovaného přístupu zaměřeného na místo. A myslím si také, že evropské finance by mohly eh, mít přidanou hodnotu v území, kde eh, existují určité geografické problémy a specifika. Takže to jsou mé zkušenosti a rady a děkuji vám. Děkuji vám za vaši velice upřímnou prezentaci a za to, že jste se s námi podělil své zkušenosti. A nyní, vážení kolegové, patří slovo vám. Chce eh, si někdo vzít slovo z poslanců výboru Regi? Pan Van Nistelrooy, prosím. děkuji, že jste dnes přišli. My jsme eh, eh, právě se eh, začali se zprávou z naší vlastní iniciativy a mm, na stejné téma, takže mm, to je velice mm, jaksi aktuální, že teď jste tady právě a hovoříte na toto téma, ale jinak bych chtěl tedy zkombinovat všechny ty projevy a Eh, takže a podívat se na to z pohledu, jaká je přidaná hodnota evropských peněz. Máme zde i vámského zástupce eh, a evropská přidaná hodnota v podstatě eh, často jak si se považuje spíše za něco negativního, co je jak si zatěžující těžkopádné. Takže na jedné straně máme zde e, tu praxi, tedy a e, ten první e, projev nám řekl, že tady jsou i kritičtí vůči tematické koncentraci. No, to je odpověď, je to reakce na tuto těžkopádnou situaci. No, to je právě odpověď k tomu, že my nedáváme tedy jaksi Eh, tedy obálky regionům, aby mohli dělat, co chtějí, ale aby v podstatě pracovali na těch společných projektech evropských, jejich cílem je mm, růst a pracovní místa. A o to tady jde. Ale to přece není žádná evropská specialita. Takže samozřejmě parlament eh, asi nakonec eh, mm, si bere a také jste řekl, že to, o čem tady diskutujeme, to je, že nám chybí dobrá analýza politiky. Máme zde tedy eh, zprávu o soudržnosti, teritoriální soudržnosti a tam se spíše eh, hovoří o tom, že to zpomaluje spolupráci. Můžete k tomu něco říci? A ano, paní předsedkyně eh, začala eh, výborem regionu, změnil se výbor regionu. Já vím, že výbor regionu skutečně i se mm, mm, zabývá hodně tímto teritoriálním přístupem a skutečně aspoň to, co my tady vidíme, tak to probíhá pořád, dochází k takové renacionalizaci a měli bychom eh, eh, se podívat na eh, efekty, dopady tohoto. A vy říkáte, že to je kvůli evropskému semestru. Evropský semestr, to je něco, co mm, jak si především dělají státy a i Evropa 2020 to také především se týká státu a teď, eh, když tedy všechno vlastně mají pod kontrolou státy, tak jakou roli v tom hrají regiony a eh, co to je tedy teritoriální soudržnost? Eh, je, není to spíš něco těžkopádného? Jaká má být přidaná hodnota? A nebo máme jít cestou tematické koncentrace? A poslední poznámka mm, čísla. My jsme viděli, Eh, celou hm, hm, škálu nejrůznějších rozdílů a některé země 10%, hm, tedy eh, v podstatě v Řecku, jak jste říkali, se eh, to vynakládaly regiony, měly v kompetenci regiony. A velčí část rozpočtu a to eh, nese větší výsledky, pokud jde o růst a pracovní místa. Hmm, vy jste se hovořil o různých typech spolupráce a pokud to nefunguje v tom smyslu, že by nám to neslo další pracovní místa, no tak ta situace zůstane nadále taková tedy jaksi těžkopádná. Je zde určitý vztah mezi eh, decentralizovanou vládou jako v Německu a tím výstupem takže to teď my studujeme tady teď odpoledne, takže já se mám určité otazníky. Děkuji, děkuji pane ministro. Já vím, že již jste ochoten eh, a mm, takže nejprve dáme eh, eh, otázky a poté odpovědi. Takže pan Eterič, máte slovo. Děkuji. Konkrétnější otázky já mám. Takže mm, my jsme slyšeli celou řadu prezentací o mm, mm, mm, soudržnosti, o, že West eh, Midlands v Anglii, takže to je kraj, který zastupuji, tak tam teď chtějí skombinovat ty úřady pro celý West Midlands. Je to oblast, která, zatím se o tom pořád diskutuje, je to takové kontroverzní téma, tedy vlastně Eh, zkombinovat, sloučit ty úřady a eh, to znamená několik těch zastupitelstev do jednoho by mělo být, eh, včetně tři města, která spadají pod region. Takže myslíte si, že to je pozitivní směrem tedy této cestou to, to, to správného modelu územní zprávy? A také se ptám, nebylo by možné, aby Mm, v takovém kraji, aby jedna třeba nebo více těch zastupitelstv eh, se z toho mm, dostalo nějakým optautem, nechtěli by to. A mm, takže jak vy to vidíte eh, ve smyslu soudržnosti? Eh, protože tady vy říkáte, že asi neexistuje možnost tedy, nebo jak tedy na všechny aplikovat stejný model a takže zhruba řečeno, myslíte si, že slučování takových eh, zastupitelstev úřadu jako ve West Midlands, myslíte si, že to skutečně eh, jde tím správným směrem, směrem k eh, územní samozprávě? Pan Celar, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Také děkuji našim odborníkům za jejich přednášky a také za to, že jsme znovu mohli se podívat na ten pestrý obrázek, tu pestrou situaci, kterou máme v Evropě v oblasti zprávy, také politického uspořádání v jednotlivých členských zemích. Vidíme, že je to skutečně velmi pestrá mozaika, existují velké rozdíly. A Dříve, když jsem byl činný jako komunální politik, tak vím, že nejlépe a nejvíce je možné zaktivovat, zaktivizovat občany tak, aby byli politicky aktivní v případě, když ty problémy chápou a když se jich bezprostředně týkají, tam začíná politika. Čím výše se pak dostáváme do úrovní zprávy a vlády, tím komplikovanější věci jsou a tím složitější a obtížnější je namotivovat jednotlivce občana. Nejvyšší politická úroveň, kterou máme, je evropská, tam jsou ty věci ještě komplikovanější, ještě méně průhledné. A proto je regionální politika a kohezní politika něco, co bylo zavedeno, právě proto zavedeno, aby se nějakým způsobem přemostili, překlenuli ty rozdíly a aby se evropská politika dostala k občanovi přímo na místo aby měl možnost pomocí, také za pomocí evropské podpory finanční ve svém regionu či pod regionu realizovat věci, které jinak by v takovémto regionu pomocí vlastních prostředků nebyly možné. A když se hovořím například o německých spolkových zemích na východě Německa, například Berlín, tady je rozdíl Eh, oproti západní části města či oproti západním zemím. To jistě ano, ale právě evropská podpora jak si velice přispěla k tomu, že eh, regiony v samotném Německu se mohly přiblížit a zrůstat. Nyní máme nové podpůrné období a zjišťujeme, a já jsem eh, během posledních 14 dní k tomu měl také konzultace s lidmi, kteří jsou velmi aktivní v regionální a kohezní politice. A zastupovali tam jednotlivé spolkové země. A to jsou ti, eh, kteří právě tvoří to přemostění mezi tou evropskou úrovní komisí a aktéry přímo na místě světě, ve spolkových zemích a městech a dozvěděl jsem se, že politika soudržnosti pro ty, kterých by se vlastně měla týkat, eh, se stala téměř neproveditelnou. My hovoříme o zjednodušení, o byrokratickém správním zjednodušení, ale ta pravidla, která nyní byla komisí připravena pro komisi a ta místa zprostředující místa mezi eh, evropskou úrovní a úrovní k regionu, jsou tak neprůhledná, že aktéři přímo na místě kládají zbraně a říkají ne, e, prostě do toho my už nepůjdeme. A já se ptám, bylo to záměrem? Nebo co je důvodem pro tento vývoj? Neboť pokud nebudeme e, moci provozovat e, strukturální a kohezní politiku jako politiku regionální, pokud státy budou provádět peníze z regionálních fondů proto, aby prováděly své vlastní národní investiční plány. V takovémto případě vlastně tady obereme strukturální a kohesní politiku o jejího ducha, o její duši. A otázka je, jestli bychom pak takovouto politiku vůbec nedále měli mít. A nyní k otázce, se tematické koncentrace. Tady naprosto odporuji tomu, co bylo řečeno. My potřebujeme tematickou koncentraci a je třeba, abychom peníze vynakládali smysluplně, abychom nemrhali. Ale čeho já jsem se obával, a to bohužel nastalo, alespoň tak, jak mi to řekli ti, se kterými jsem hovořil, komise regionům a těm, kteří se zabývají vytvářením operačních programů, říká, co je tematická koncentrace, dávají si tam tedy to, co chtějí mít, komise, a regiony si tam nemohou dát to, co oni sami pokládají za smysluplné. My jsme v rámci vyjednávání dříve, než došlo přijetím, těchto pravidel, tak jsme přesně zahrnuli ten požadavek, tu prozbu, která vzešla z regionu, dali jsme ho vlastně do toho seznamu jednotlivých témat a zdá se ale, že komise si na to již nevzpomíná a má skutečně pocit, že ona musí udávat to, co je pro eh, jak si regionům nakazovat, co je pro ně důležité a co ne, tím, že prostě stanoví ty tematické cíle. Co se týče měst, i tam to platí eh, mám tím na mysli města nebo takováto spojení určitých regionálních jednotek. Eh, kde regionálně eh, jak si úrovně se spojí, proto aby mohli společně provádět evropské projekty. I tam dochází k tomu, že jsou na ně kladeny obrovské byrokratické požadavky, zbytečné požadavky. Někdy je to nese nadpis boj proti korupci. Pod, zatím se to skrývá, ovšem ty projekty jsou někdy tak malé, že ani korupce tam vlastně vůbec nepřichází v úvahu. Proto je třeba, abychom se dali velký pozor na to, aby se nám nestalo to, že pomocí pravidel pro vlastně dobrou oblast politiky, která podporuje tu pestrost, kterou máme v Evropě, to, že máme rozdílné regiony, abychom se nám tady nestalo, že pomocí peněz se pro strukturální kohezní politiku, i když se tady snažíme posílit ty regiony, dát jim možnost samostatně jednat a přitom mít evropskou podporu, samostatně nacházet svá řešení, aby to tady nakonec nevedlo k tomu, že pomocí metod, který jsem právě popsal, toto celé bude zničeno. Neboť pokud regiony, skuteč, regiony skutečně složí zbraně a nebudou se zapojovat do programu Eh, které získávají podporu ze strukturální fondů, no tak pak po roce 2020 již se nebudeme mít o čem bavit. Já doufám, že to tady není záměrem těch opatření, která momentálně přicházejí a která existují v oblasti zprávy fondů a těch, kteří zpravují fondy na regionální úrovni. Děkuji. Děkuji nyní paní Vana. Děkuji paní předsedkyně. Já také děkuji všem eh, odborníkům za velice kompaktní a zajímavé prezentace. Toto je vlastně takový první workshop tohoto typu, který máme na výboru REGI. Já si myslím, že je to dobrý inovativní způsob o tom, jak se prohloubit, jak si skutečně prohloubeně podívat na určité téma. Já si myslím, že právě pro mou frakci byla právě územní zpráva velice důležitá. Tak jsme měli takový dobrý přehled různých zkušeností a koncepcí. Mám dvě krátké otázky. Ta první, to bych chtěla položit jen panu Belmenovi a paní Silmerové, první přednášejícím. Vy jste často zdůrazňovali, že není možné, abychom měli takový ten přístup jednotný pro všechny. Ale přesto zjistili jste nějaké faktory úspěšnosti či osvědčené metody, kde vy byste řekli z vlastní zkušenosti, co to je příklad pro dobrou zprávu, jiné, kde byste zase řekli, to je přesně ten příklad špatné zprávy. Takže máte nějaké takovéto skutečnosti, téma, zkušenosti, promiňte, to je má první otázka, druhá otázka se týká parlamentu lokálních a regionálních aktérů, je to trochu tím směrem, který již naznačil můj předřečník, a totiž také, nebo nejenom předřečník, ale také poslední odborník, který hovořil o Flandrách, taková ta analýza, že strukturální prostředky, peníze ze strukturálních fondů se jak si přidělují zejména pol na základě politického klíče a ne toho, co je potřeba, což je pro nás velice špatné, protože my se snažíme tady mít naše cíle, cíle 2020, klimatické cíle a tak dále, zlepšovat rozvoj regionu. Máte nějaké doporučení pro to, jak zlepšit tuto situaci, zejména na lokálně? regionální úrovni, co se týče nějakého posílení. Já vím, já hovořím velmi mlhavě, někud vágně. Mi nenápadá ten německý výraz, je nejenom empowerment, tedy anglicky, ale mám tím na mysli určité ty znalosti a správná realizace, veškeré ty možnosti, tak aby skutečně na lokální úrovni existovaly znalosti o tom, jaké možnosti vůbec v sobě skrývají strukturální fondy a že ty možnosti jsou široké. Děkuji, pan Bogovič. Današnjo eh, razpravo, ki mislim, da je zelo pomembna. Eh, sam imam tudi za sabo 13 let. Děkuji. Já sám mám zkušenosti v této oblasti, byl jsem starostou jedné obce a nyní jsem paslancem Evropského parlamentu, mám mnoho let zkušeností na úrovni místní samozprávy a musím říci, že já osobně vždy vycházím z toho, že je třeba, aby místní samozpráva byla dobře zorganizována a že na tom závisí to, zda pak celý stát funguje dobře či ne. Prezentace, které jsme si mohli vyslechnout, byly velmi zajímavé. Tady, když se podíváme například do toho pátého slajdu, tak se tady hovoří o velikosti různých obcí. A vidíme, vidíme, že tady máme skutečně velké rozdíly, stejně tak jako i u dalších údajů a těžko můžeme tady tvrdit, že bychom měli přímou korelaci mezi velikostí regionu a jeho roz, stupněm rozvoje či stupněm rozvoje celého státu. A dále podle zásady subsidiarity jde o to, delegovat odpovědnost na co možná nejnižší úroveň. A tam, kde se to daří, to jsou vlastně ty nejúspěšnější státy. V první prezentaci se hovořilo o funkčních souvislostech a já si myslím, že je na čase, abychom diskutovali o tom, jak se má stát postavit k obcím a k regionům a také si přiznali, že často se kolem tohoto točí velice iracionální diskuse. Důležité je, aby lidé spolupracovali, pak nacházejí řešení, vytvářejí kontakty. Protože nezávisle na formálním stupni způsobu, jak je organizován stát, je také důležité věnovat mnoho pozornosti organizování samotných projektů. A tady se dostáváme do oblasti politiky soudržnosti, to, jakým způsobem jsou organizované státy, je velice rozmanité a proto je poněkud obtížné na základě statistik ukazovat, jak různé projekty fungují či ne. Toto je, myslím, téma, kterým bychom se měli zabývat tedy nejenom způsobem toho, jak je co organizováno, ale také obsahem a souvislostmi. Tak abychom měli skutečnou politiku soudržnosti, která obstojí v příštích letech. To by mohl být nějaký hnací motor další spolupráce, nebo tě eh, lidé se nejlépe zapojí, když před sebou vidí konkrétní projekty, ze kterých budou mít konkrétní výhody a pak pochopí, o co jde v Evropské unii, což je nesmírně důležité pro rozvoj celé Evropy. Děkuji, pan Van Mentenburg. Děkuji, paní předsedkyně. Já to vezmu stručně, protože eh, nám brzy vyprší čas. Já mám jenom krátkou otázku k teritoriální zprávě, která podle mého názoru by neměla být samoučelná. Myslím si, že podobně se ptal také Lambert van Nistelrooy. Eh, jak si myslíte, že teritoriální zpráva může přispět k Evrop- strategii Evropa 2020, která se soustředuje na pracovní místa a udržitelný růst? A druhá otázka, protože já tady mám tuto zprávu, ale nevidím tam vůbec nic, co by se týkalo strategie inteligentní specializace. Eh, mohli byste eh, eh, vysvětlit něco o správných dovednostech pro, to, pro teritoriální zprávu a o schopnostech těch, kdo mu vládí? vládnou na vytvoření e, reálné inovativní strategie založené na inteligentní specializaci? Děkuji. Děkuji vám za všechny otázky. To byla součást také mé otázky, kterou jsem chtěla položit. My totiž dnes pokračujeme v naší vzájemné debatě. Já jsem totiž e, velkou zastánkyní e, územní dimenze politiky soudržnosti protože se domnívám, že teritoriální přístup je ten přístup, který přibližuje výsledky občanům, výsledky Evropy. E, na druhou stranu tu máme jiný pohled té nacionalizace, jak jste se zmínil, ke které dochází ve většině programů. Děkuji vám tedy za vaše prezentace. Nyní jste slyšeli otázky. Jsou ještě nějaké další otázky? Ne? V takovém případě vás prosím o odpověď. Děkuji vám za e, tyto velice bohaté a zajímavé otázky. Já začnu a pak doufám, že mě sami nedoplní. Chtěl bych začít tím, co říkal pan Van Nistelrooy. Eh, podle mého názoru eh, musíme mít jasno v tom, že když hovoříme o projektové úrovni, měli jsme tu ten eh, projekt z Flander jakožto příklad, tak to je vlastně zpráva projektu a řízení projektu je velice těžké, protože eh, regulace jsou velice přísné a žádá eh, si to určité dovednosti. My v naší zprávě jsme zkoumali spíše tu politickou úroveň, spíše ten zastřešující rámec. Nezabíhali jsme eh, do reality samotných projektů což možná také je odpovědí na některé naše otázky. Eh, my jsme, eh, my jsme zkoumali, jak se mění politický rámec. Eh, chtěli jsme zjistit, zda ty změny přinesou spíše více teritoriální zprávy, tedy přinesou výsledky blíže občanům, případně regionálním úrovním. A tady mezi námi probíhala interní diskuze e, o, o tematické koncentraci a o orientaci na výsledek. Sabine říkala, nám se to vlastně líbí, protože je to lepší zařízení a když se na to zaměření a když se na to podíváme čistě z hlediska teritoriální zprávy, e, tak se tím redukuje počet zainteresovaných, zainteresovaných stran a takže to je takový rozpor v cílích a jde o to, co spíše chcete. A proto budete argumentovat buď tak, anebo onak. Naše zpráva je pro teritoriální zprávu a proto jsme aplikovali i tuto logiku. Nicméně interně jsme o tom diskutovali a měli jsme problémy, vám můžu říct. Otázka, jaká je politická priorita, je zásadní proto, zda budete přikládat větší váhu tomu či onomu. Pak tu také padla otázka na Evropu 2020, která nemá příliš silnou eh, územní dimenzi, respektive dimenzi eh, teritoriální zprávy. V teorii tedy. Zatímco v implementaci eh, závisí výrazně na tom, co probíhá přímo v terénu. To je tedy taková slabina v tom dokumentu. protože je zapotřebí zapojení místních a regionálních úrovní eh, pro eh, implementaci. Eh, Evropa 2020 by měla být společnou vizí nás Evropanů a podle mého názoru teritoriální zpráva by měla dále rozvádět tuto dimenzi. Já nemám nějaký skvělý mistrovský plán, jak to vyřešit, ale myslím si, že existuje určitý způsob, jak zapojit místní a regionální aktéry silněji e, do příprav nebo e, revizí těchto dokumentů, tak, aby ta sdílená vize byla silnější, aby měla větší dimenzi e, teritoriální zprávy což si myslím, že potom pomáhá i při aplikaci, respektive implementaci dotyčného dokumentu tohoto hlediska jsme se tedy na to dívali opravdu z pohledu eh, teritoriální zprávy a pouze z něj. A pak jsou tu určité body, o kterých se dá diskutovat z jiného úhlu pohledu a já zcela souhlasím s tím, že dospějete k jiným závěrům. Potom je na, eh, na těch, kdo rozhodují, na politicích, eh, které z těchto možností si cení více. Pak to byla otázka na West Midlands a na slučování úřadu do jednoho úřadu pro nebo jednoho regionějšího úřadu, zda to podporuje teritoriální zprávu nebo ne. A já musím přiznat, že mám velice omezené znalosti problematiky eh, West Midlands takže eh, neberte mě teď příliš vážně, ale eh, já bych začal tím, co říkal eh, kolega z OECD. Jsou funkční a administrativní jednotky. A do jaké míry jsou tady problémy? mezi jednotlivými obci, o kterých jste hovořil a které se slučují. Jsou to funkční jednotky, které budou muset nějakým způsobem spolu fungovat e, tak, aby byly naplněny rozvojové potřeby dané oblasti. V takovém případě by dávalo smysl e, to sloučit. Pokud jejich potřeby jsou rozdílné vzhledem k jejich geografii, e, pak možná ne. Já bych tedy začal tou funkční částí, rozvojovými potřebami a na základě toho bych vyhodnotil, které řešení nastavuje nejlepší podmínky. A poté je zapotřebí diskutovat o tom, jak moc to by to mělo být formální nebo neformální. Zase jsme slyšeli od OECD, že e, obce spolupracující na e, jedné úrovni mohou být řešením. Zkrátka těch přístupů je mnoho. Pak to byla otázka na osvědčené postupy a kritéria úspěšnosti. O osvědčené postupy je velký zájem. E, já tomu rád říkám e, best practice, nejlepší praxe. Pro mě e, obvykle, když hovoříme velice obecně o teritoriální správě, pak by měla být založena na potřebách rozvoje, jak už jsem říkal. A tento základ je nutnou podmínkou pro to, aby nastal úspěch aby byli zapojeni relevantní aktéři, aby existovala společná vize zkrátka, aby bylo možné něco vypracovat společně. Mně teď napadají dva příklady. Jeden z nich je z regionu Stockholmu, kde mnoho rozvojových eh, problémů eh, se řeší na místní úrovni, protože místní úroveň tam má e, vysoké pravomoce, nicméně e, řešit se to musí na úrovni regionu, protože co se děje v jedné obci, ovlivňuje situaci v jiné obci. Tady nelze něco vytvořit e, a udělat to sám. Regionální úroveň ve Švédsku je notoricky slabá, má notoricky slabé pravomoce. Takže otázka zní, jakým způsobem na to obce upozornit. A v regionu Stockholmu se někdo zeptal, mohli bychom je pozvat na dialog a e, aby to bylo takové hravější a vytvořil něco, čemu se říká e, European Game, evropská hra. Sektor, e, jednotlivé sektory rozvoje jsou důležité pro rozvoj a bylo identifikováno sedm úrovní řízení a různé problémy, které existují v tom regionu a byli pozváni zainteresovaní aktéři, aby si s nimi vlastně zahráli hru, aby si uvědomili, jak fungují interakce, jak to, co uděláte tady, ovlivňuje lidi, kteří žijí tamhle a naopak. A ze začátku měli lidé problémy to brát vážně, ale postupně si uvědomovali, že se vlastně učí, že se dozvídají něco o tom, jak naše jednání je vzájemně provázáno od nejvyšší národní úrovně až po ty nejnižší místní a v jednotlivých politických sektorech. Tím vlastně začala určitá změna. A poté, co si zahráli tuto hru, Eh, úřady ERDF eh, e ve Stockholmu přidali eh, do svého programu další prioritu což byl okamžitý účinek na této úrovni. Ale spíš tady šlo o to, jak vytvořit platformu, kde bychom mohli hovořit svobodně aniž by docházelo k mocenským bojům, které na takovýchto neformálních schůzích často nastávají. To byl jeden příklad. A druhý, který pro mě byl velice zajímavý, je Timišoary z Rumunska. E, ano, e, Rumunsko není země, která by byla známa silnou e, strukturou státní zprávy. A tady existoval problém s imigranty, kteří přicházeli do Timišoary především z nečlenských států Evropské unie a nacházeli tam mnoho občanů, obtíží eh, při komunikaci s místními úřady, které byly velice nepřístupné. A jistá nevládní organizace dlouhá léta eh, schromažďovala eh, relevantní aktéry a snažila se přijít na řešení, které by usnadnilo těmto imigrantům život tak, aby se dostali ke škol, do, do škol, k domům, k, aby získali práci a tak dále, všechno, co potřebují. A ti lidé z nevládní organizace byli nakonec tak úspěšní, e, že už nepůsobili pouze v Timišváře, ale i na určitých e, prostřed, zprostředkujících strukturách, rozšířilo se to do zbytku Rumunska a nyní se diskutuje o změně legislativy na národní úrovni, aby k podobným změnám mohlo, dosáh, mohlo dojít. To jsou drobné detaily, e, velice těžkopádné procesy, založené na potřebách jednotlivých aktérů. A podle mě ta nesrovnalost mezi těmito dvěma příklady ukazuje, že je zkrátka zapotřebí e, brát v úvahu kontext, že nelze vzít švédské řešení a implantovat ho do Rumunska a naopak, že je zapotřebí e, je, zacházet s tím, co je k dispozici na místě. Pak je tu otázka, jak dát e, občanům jaksi moc k tomu, aby to dokázali. V našich případových studiích eh, jsem neviděl v podstatě žádný opravdový spouštěč. Spíše se neustále snižuje počet překážek a A jak se říká v Rumunsku, když nemůžete dovnitř dveřmi, musíte oknem. Takže spíš jde o cvičení takovéhoto myšlení. Jde o to učit lidi, aby se nevzdávali, jestliže je potřeba, aby se něco změnilo a aby se snažili dál. To též ve Stockholmu. Ten člověk, který přišel s tou hrou, eh, nejprve sklidil smích, eh, vysmáli se mu eh, hrát hru, velká legrace, ale postupně to vedlo až ke změně v programu strukturálního fondu což je povzbudivý příklad. A já nevím, jakým způsobem by toto dokázala nějaká instituce. Dobrá organizace na místních a národních úrovních eh, závisí značně na kontextu, to podle mého názoru eh, je poměrně jasné, ale zase eh, procesy státní zprávy se neomezují na veřejný sektor, ale zapojují i neveřejné aktéry. A poté, pokud jde o inteligentní specializace, tak o, o, tím jsme se nezabývali v této zprávě ale vím, že diskuze probíhají a v současnosti vzniká mnoho strategií inteligentní specializace, které jsou tak trošku eh, skopírované z jednoho území na druhé, ale když se podíváte na ty opravdu dobré, tak ty jsou velmi konkrétní, konkrétně nastavené pro dané místo, které zkoumají nutné podmínky pro eh, inovace v tom určitém eh, území, kde jsou tam relevantní aktéři, jakým způsobem jim eh, dát eh, moc. A zase je zapotřebí začít tím, co máme k dispozici. Než říct si, to a to téma je teď eh, velice v módě, musíme s tím něco udělat. Zjistili jsme jeden příklad z Itálie, kde se vlastně lidé spíše vrátili k zemědělství což není inteligentní specializace v dlouhodobém horizontu, nicméně podařilo se jim natolik specializovat za, na zemědělství, že nyní jsou světovým lídrem eh, v určitém sektoru. Takže zkrátka je zapotřebí vycházet eh, z, ze specifických rysů daného místa, což je patrně nejlepší cesta pro inteligentní specializace. Eh, tady bych skončil a já doufám, že mě doplní Sabine. Pokusím se. Já myslím, že to již bylo docela eh, eh, detailně eh, popsáno, i ty odpovědi na otázky. Mm, jenom to doplním o to, co mě napadlo, pokud je o tematickou koncentraci. Mm, ano, my jsme o tom také mluvili, není to tak špatná věc a především, tak jak to řekl a vysvětlil pan Seller, pokud to znamená koncentraci prostředků na konkrétní téma, na konkrétní potřeby daného území, tak potom to je smysluplnější, než tedy eh, eh, říci, musíte konkrétně plnit ty, ty, ty a ty úkoly. Takže pro mě tematická koncentrace takováto je dobrá. A dále, když, nebo kladete otázku ohledně vztahu mezi Eh, těmi výstupy a eh, federalismem. No, subsidiarita. Když my budeme respektovat eh, princip subsidiarity, tak to není tak pro legraci. Důvodem je právě, aby ta politika se přiblížila lidem a aby se ty věci dělaly na té úrovni, kde to je nejlepší, nejvhodnější. Což neznamená, že federální struktura vždycky bude nejlepší nebo lokální bude nejlepší vždycky tady to závisí na typu politiky. A samozřejmě subsidiarity funguje pouze, pokud se existuje schopnost, ta kapacita, aby se ty úkoly řešily na té dané úrovni. Lokální úroveň není vždycky dobrá, pokud tam neexistují ty schopnosti, ty kapacity a samozřejmě organizační, finanční a tak dále, tedy nejrůznější aspekty té kapacity. Pokud tam absentují, tak ta úroveň nebude nejvhodnější. Já myslím, že i v prezentaci kolega zmínil otázku leadership, vedení a ty různé aspekty institucionálních a organizačních kapacit. Já myslím, že té studii o e, tom projektu několika úrovňového řízení nebo zprávy. Tam e, e, jsme udělali celý seznam, který teď mi nenapadá z paměti, ale je to zveřejněno. Takže jak? Nebo otázka, aby ta lokální úroveň tedy dostala nezbytné pravomoce. Ano, tady bych to doplnila různé úrovně plní různé úlohy a ty vyšší úrovně mohou i podporovat ty nižší úrovně tím, že se jim těm nižším úrovním budou předávat kompetence. Samozřejmě to trvá čas. A k tomu, eh, eh, jak jsem řekla, je třeba, aby ty eh, úrovně byly schopny, aby měly na to kapacitu, ale nelze do toho nikoho nutit, musí tam na jejich straně být vůle to chtít a máte obce třeba, nebo ty lokální úrovně některé, které třeba to nechtějí dělat, tak je přece nemůžete nutit. To bude trvat delší dobu. A e, příspěvek k Evropě 2020 prostřednictvím územní zprávy, tak my se na to nedíváme pouze z pohledu několika úrovňové zprávy, ale když se podíváte na konkrétní případy, tak nakonec více méně tam ty přístupy jsou založeny na územní správě, protože e, jsou to, je tam ten e, záměr tedy, e, to zaměření se, koncentrace na tu úroveň regionální nebo lokální, tam, kde existují ty potřeby, tak tam se to tedy řídí. A nakonec ten výsledek třeba i byl jiný než to, co bylo na začátku především Třeba my jsme se zabývali politikami jako podpora energetické účinnosti a tam často ani eh, eh, ty eh, organizace ani nevěděli, že přispívají ke strategii Evropa 2020 a dělají to bez toho, aniž by si to uvědomovali, ale v podstatě byli to motivovány tedy nejrůznějšími guidance nejdůležitějšími politikami či hlavními směry, takže celkem pro ně tedy bylo důležité eh, přispívat k regionální politice. A eh, takže asi tady bych možná skončila, aby ostatní měli možnost. Děkuji, děkuji, že jste zastavila teď, poněvadž máme maximálně dvě minuty, pokud chcete něco říci, pane Šumane. Ano, jedno téma, které bych chtěl zmínit, je otázka, která několikrát zde padla, a to je, jak místní samozprávy jsou napojeny na strategii Evropa 2020, nebo jak jsou napojeny na růst, nebo na, na pobytku k růstu. Takže jenom když se podíváme na metropolitní oblasti v Evropě, tak asi 50% všech e, veškerého HDP v Evropě právě produkují velká města, metropolitní Eh, entity. A když se podíváme na produktivitu těchto metropolitních oblastí, tak je zde jasný vztah. Ty metropolitní eh, eh, oblasti, nebo které mají příslušné metropolitní orgány a které, tedy magistráty vlastně, které koordinují ty jednotlivé městské části, tak tam ta koordinace funguje lépe, takže a ty tedy jsou nejvíce produktivní. Bez ohledu, tak liší se to jenom malé míře, takže gro HDP v Evropě se produkuje metropolitními oblastmi. A takže zde přímý vztah mezi e, růstem a způsobem tedy e, té lokální zprávy. A potom druhá věc ještě e, je bod, který se týká té správné úrovně centralizace nebo decentralizace. Co vidíme, když se podíváme tedy na e, ty výdaje těch nižších územně správních celků, tak uvidíme, že hodně těch veřejných výdajů právě probíhá na té úrovni nižších územně správních celků, především v těch státech, které mají mm, dost vysokou úroveň správních eh, administrativní kapacity. A ty země, eh, kde eh, ty výdaje mm, se nevynakládají na těch nižších územně správních úrovních, tak tam většinou tedy na tom nejsou tak dobře. Takže asi, ale by nepomohlo těm zemím, kdybychom převedli hodně kompetencí z centrální vlády na ty nižší územně správní celky. Bez, to by nebylo dobré, pokud by na to neměli administrativní kapacitu, aby to mohli plnit. Takže eh, pokud skutečně chceme zvýšit decentralizaci, míru decentralizace a přesunout toho více na nižší územně správní celky, aby měli tedy více pravomocí, větší, více tedy úkolu mohli plnit, tak musíme začít tím, že musíme nejprve zlepšit jejich administrativní kapacity eh, k řízení. Nelze pouze transferovat na ně úkoly a pravomoce a rozpočet bez toho, aniž ty nižší územně, eh, územně správní celky měly schopnost eh, ty úkoly plnit. děkuji, pan Fanderlek, chcete také něco říci? My zde hovoříme i o e, krajích, takže máte dvě minuty. Já jsem na to docela zvyklý, takže že se o regionech moc nemluví. Takže tři mm, ještě věci bych doplnil e, k tomu k odpovědi kolegů. Za prvé, podle naší zkušenosti to téma vy, mm, e, a správní struktura, tvorba nových orgánů, tak v našem případě, tak eh, my jsme dospěli k závěru, že eh, eh, že mm, nejprve je třeba se zamyslet, kdo vytváří to území. A my si myslíme, že je to veřejná zpráva, ale ono to tak není, protože to jsou lidé přece, i soukromí investoři, ti vytváří to území primárně. Možná, že tak je to dobré a ne veřejná zpráva. Takže možná bychom neměli pořád se snažit nějak mít pod kontrolou, nebo aby tedy ty struktury, ty tedy správní struktury, ta veřejná zpráva, aby měla pod kontrolou to území a Mm, možná se mnou kolega z OECD nesouhlasí, ale v podstatě ty regiony plní nejrůznější funkce, takže neměli bychom se snažit všechno mít pod kontrolou a e, spíše ten náš přístup je takový přístup jak si network, e, vytvářet sítě z nejrůznějších těch subjektů, které se to týká. A potom ještě ta myšlenka administrativní kapacity. Zde z vlastní zkušenosti mohu říct, že ano, E, toto je velice důležitý předpoklad. Já e, jsem i viděl, jak e, za posledních 10-15 let se moje organizace restrukturalizovala a e, sám vidím na vlastní kůži, že je třeba vytvořit takovou kulturu ve státní veřejné správě, aby jednotlivci mohli být kreativní a mm, být, e, jak si, dostat pravomoce řídit dané projekty, tak já říkám ano, to je nutné. A e, je to o lidech. Lidé musí dostat k tomu šanci takže nelze k tomu přistupovat pouze přes finance, financování. Ne, tady jde o tu kulturu ve státní či veřejné správě, což je tedy tvrdý oříšek. A potom poslední bod, který bych chtěl ještě zmínit, je ta myšlenka důležitosti obsahu. Ano, ano, já skutečně se myslím, že územní rozvoj a politika územní soudržnosti by se měla týkat obsahu. A pokud tady máme jednu věc, která eh, jaksi eh, odlišuje eh, ty naše územní politiky od jiných, je, že tady vždycky jde o určitý soubor cílů, jak rozvíjet tu společnost. A jde o to, nalézt pro, přidanou hodnotu v tom, že se propojí ty soubory těchto cílů. Ano, souhlasím, že růst a pracovní místa, to je zásadní, by mělo být zásadní úkol, ale z pohledu územního rozvoje to nelze dělat bez toho, aniž bychom toto propojili třeba s diskuzí o změnách klimatu, o energetické účinnosti a tak dále. Takže abychom přinesli skutečnou přidanou hodnotu při vytváření růstu a pracovních míst. Možná, že i toto, o, to, o toho by se měla týkat naše politika teritoriálního rozvoje. E, toto znamená dá dohromady tolik nejrůznějších aspektů, že, ne, že územní rozvoj to není jeden projekt, ne, tady jde o to správně řídit nejrůznější projekty, které třeba propojovat. A aspoň tak to děláme my, do toho my vkládáme peníze. Ne, tedy nejde o rozvoj toho projektu, o investice do toho projektu jako takové, ale jde o to propojit lidi. To znamená, aby lidé mm, se zamýšleli eh, na eh, těmi jednotlivými myšlenkami a projekty a snažili se je dát do kontextu propojit s ostatními. A to je zásadní pro soukromé investory, protože třeba vy chcete po soukromých investorech potom často, aby dělali, udělali něco navíc eh, k tomu, co původně zamýšleli, tak aby to mělo přidanou hodnotu pro společnost. Uh, Děkuji vám. Chce něco říci zástupce Evropské komise? Ne? Ano? Dobře, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já to vezmu velice krátce, protože nemáme čas. Eh, děkuji za to, že jste nás pozvali a eh, chtěl bych říci, že komise si váží skvělé spolupráce s výborem REGI a e, naším výborem pro teritoriální změny. Děkuji vám za e, tu dnešní akci. Vyslechli jsme velice zajímavé prezentace e, i debatu. Já bych k tomu ještě chtěl dodat možná takové objasnění a několik čísel, která vyplynula z programování a která buď podpoří nebo nepodpoří vaše zjištění. V té první prezentaci byl bod, který říkal, že vyčleněné finance na udržitelný rozvoj měst by mohly mít silnější podporu eh, než CLLD a ITI. A já bych chtěl eh, objasnit, že CLLD a ITI eh, jsou nástroje implementace, zatímco udržitelný rozvoj měst je závazek, povinnost. ITI se využívá v případech, kde země vyčlení finance na udržitelný rozvoj měst. Zhruba 4% budou vynaložena prostřednictvím IT ITI, což je, myslím si, e, dobrý příklad, který lze hodnotit v příštích letech. To je tedy mé objasnění. A k těm číslům. Vyjednávání se všemi členskými státy ještě neskončila, nicméně e, ta čísla se nejspíš příliš mnoho nezmění. E, celkové alokace pro udržitelný rozvoj měst ve členských státech e, překračily 5%, které jsou stanoveny nařízením. V současnosti je to zhruba 7,5 až 8 což je velice dobré, předčelo to naše očekávání. A pokud je o CLLD a ITI, tak nesmíme zapomínat, že to jsou dobrovolné nástroje. Ty nejsou žádnému členskému státu vnuceny, a přesto 17 členských států využívá ITI i mimo e, rozvoje měst, tedy pro další e, témata územního rozvoje. A zjišťujeme, že oba tyto nástroje mají e, velice dobrý základ na vytváření synergií jednotlivých fondů. V mnoha členských státech ESF, i ERDF, i EIF se využívají kombinovaně v rámci CLLD. A hodnotit to, myslím, můžeme zhruba za dva, tři roky, protože teď teprve začíná implementace. E, děkuji vám. Děkuji. A tím jsme se dostali na konec e, této debaty. V našem vlastně prvním bodu pořadu jednání a budeme pokračovat dalším bodem, což je souhrný rozpočet Evropské unie pro finanční rok 2016, všechny sekce. Naší zpravodajkou je paní Spiraky, eh, která je zde. A jak víte, eh, komise eh, přijala prohlášení o odhadech na rok 2016 27. května a také konzolidovaný návrh rozpočtu dne 24. června a u okruhu 1b navrhuje e, přidělené závazky ve výši téměř 51 e, miliard euro a e, platby ve výši zhruba 49 byli, miliard eur. Výbor Regi každý rok eh, schvaluje stanovisko k usnesení, které bude doprovázet pozici Evropského parlamentu k návrhu rozpočtu Evropské unie. Eh, hlavním výborem je tady rozpočtový výbor. A dnes paní Spiraky, naše zpravodajka, nám představí svůj návrh stanoviska. Eh, navrhuji termín pro pozměňovací návrhy, eh, který by byl pondělí 27. července 2015 v pět hodin odpoledne. Pokud do tohoto data a hodiny budou zaslány pozměňovací návrhy. Budeme moci hlasovat na našem zasedání 17. září a výbor pro rozpočet bude hlasovat 12. a 13. října. Naše stanovisko tedy bude mít čas se dostat do rozpočtového výboru. A já navrhuji, abychom si vyhradili jednu hodinu na diskuzi o rozpočtu a dávám slovo paní Spiraky. Máme tu stínové zpravodaje a máme tu také zástupce Evropské komise z DG Regio, takže můžeme začít s diskuzí. Paní Spiraky, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, vážení kolegové, e, já jsem pracovala na tomto stanovisku e, se zřetelem na návrh rozpočtu na rok 2016 a jeho dopad na regionální rozvoj. Přestože pozice rady k návrhu rozpočtu byla nedávno přijata, jsou tu určité problémy, co se týče regionálního rozvoje Zejména eh, je tu otázka eh, neproplacených plateb a toho, zda eh, jsou určitá opatření na to, aby se tento objem zmenšil a aby se podobná situace neopakovala v budoucnu. Pokud jde o to první, eh, zjišťuji, že došlo k snížení eh, objemu v porovnání s rokem 2015, což dává smysl pouze v případě, kdy alokovaná částka eh, postačuje na smazání toho skluzu. A dále je zajímavé, že platby na rok 2016 Eh, mají být na splacení období z let 2007 až 2014 místo období 2015 až 2020, eh, což ukazuje na navýšení plateb oproti eh, době 2007 až 2015, ale chtěla bych říct, že období 2014 až 2020 je, vlastně tady dochází k určitému spoždění, což by e, na, mělo vzbudit naši pozornost, protože to povede ke skluzu v platbách e, v budoucnu. Dále bych vás chtěla upozornit na přípravnou akci, která je popsána v dokumentu o návrhu rozpočtu, který navrhla komise a který podle mého názoru Eh, svědčí o určitém potenciálu pro tvorby kapacit a implementační reformy na základě makroekonomických dohledových cyklů. Vážení kolegové, eh, paní eh, předsedkyně vzhledem k dobré spolupráci na tomto stanovisku a o vyjednávání o mandátu na rok 2016 se těším na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Volenovi který je stínovým zpravodajem. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také zpravodajce za její připomínky, které byly poměrně krátké, ale myslím si, že důležité a nesmírně relevantní. Paní zpravodajka zdůraznila snížení plateb o čtyři roky eh, u okruhu 1b. Samozřejmě, že komise určitě provedla analýzu a hodnocení potřeb, ale vznikají určité pochybnosti ohledně toho, jestli 4% škrt povede k tomu, zda budou k dispozici dostatečné finance na příští rok. To si myslím, že eh, musíme v průběhu roku monitorovat. Spravodajka také zmínila ten sklus v platbách, o kterém diskutujeme neustále. Eh, je tady eh, sklus 20 miliard z minulého roku a komise by to chtěla snížit na 2 miliardy na konec tohoto roku a my bychom se měli zeptat, jak eh, došli k takovéto redukci, protože po platbách je poptávka a chtěl bych opakovat, zopakovat to, co při těchto příležitostech říkám po každé. Bylo by užitečné přijít s nějakými příklady toho, jaké problémy způsobuje to spoždění s platbami. Komise má nějaké příklady, ale myslím si, že i z regionu regionů by se daly najít příklady, kdy organizace a podniky nedostanou peníze, které požadovali, anebo je dostanou pozdě, protože platby se proplácejí se spožděním. Tím bychom se měli zabývat. A pak bych chtěl říct ještě několik dalších věcí, které jsou obsažené v té zprávě, ale eh, budu eh, diskutovat se zpravodajkou dále. Mám mou plnou podporu. Eh, jedna z nich se týká ústředního financování. V některých členských státech a regionech je to stále ještě problém. Eh, zkrátka najít financování pro to, aby pro projekty mohly pokračovat. A eh, druhý bod se týká nového fondu EFSI, který má doplňovat strukturální fondy, ale my bychom se měli postarat o to, aby je opravdu doplňoval a aby tam existovaly vazby všude, kde je to možné. Takže kromě těchto několika málo připomínek eh, podporuji paní zpravodajku a její text. Děkuji. Někdo další by se chtěl vyjádřit? Pan Škrlec? Vážení kolegové, Evropská unie e, se snaží dosáhnout růstu a tvořit pracovní místa, zejména dnes vzhledem k situaci v Řecku. E, já jsem e, rád, že mohu podpořit stanovisko zpravodajky, protože růst a pracovní místa potřebujeme. Podle mého názoru musíme věnovat pozornost vynakládání veřejných peněz tak, aby výsledky byly co nejkvalitnější abychom mohli splnit všechny cíle, které splnit chceme, musíme zajistit, aby peníze byly vypláceny včas. Bohužel spožďování plateb může ohrozit úspěšnost projektů. E, malé a střední podniky Eh, místní a místní orgány samozprávy jsou v tomto ohledu zranitelné a když nedostanou platby, tak jejich projekty nemohou uspět. A proto se domníváme, že bychom měli věnovat více pozornosti řešení tohoto velice důležitého problému. Děkuji, pan Jakovčič. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Škrlec vysvětlil velice dobře vše, takže nebudu to opakovat, abychom získali čas. Jenom bych chtěl doplnit možná, že e, a i tady podpořit paní Spiraky, takový detail jeden. A to e, k tomu, co řekla paní Spiraky, pan Voen, nemohli bychom e, jak si i Eh, zajistit přes předsednictví výboru regie, abychom i tam eh, i dali novou strategii Jaderského moře, jaderskou strategii jako novou strategii v září, to vím, že se bude předkládat a bylo by dobré tady zdůraznit, že pro realizaci této strategie bude nutné mít k dispozici určitý počet prostředků, eh, stejně jako mají jiné strategie. Možná, že by bylo vhodné do tohoto stanoviska toto zahrnout a začít se e, zamýšlet nad tím, jak zajistit prostředky pro realizaci této konkrétní strategie. Děkuji. Grazie, grazie, prezident. Máte slovo, děkuji. Já chci poděkovat paní kolegyni Spiraku zpravodajky za práci i děkuji za ty obavy, která vyjádřila, pokud jde o snížení o 4%, právě z kapitoly 1, asi 20 miliard eh, v roce 2015. Ano, my si kladu otázku, klademe otázku, zda to bude stačit vůbec, abychom mohli zajistit platby, které se plánují do okruhu 1b, tedy abychom mohli i eh, zaplatit ty nezaplacené platby do konce roku 2015, těch 20 miliard euro. A takže pokud jde o program 2014 až 2020, neměli bychom opakovat minulé chyby. Takže já bych chtěla znát detailní odhad vývoje plateb v oblasti k okruhu 1b. A také bych chtěla vědět eh, konkrétně, jaké jsou ty klíčové ukazatele výkonnosti, a eh, aby byly skutečně měřitelné, porovnatelné a aby byly efektivní, účinné eh, potom ty prostředky, které vynakládáme z rozpočtu. Jak víte velice dobře tady všichni, protože teď v rámci nové politiky soudržnosti také tam by měla být ta možnost plnit i cíle, konkrétní cíle a ne vynakládat prostředky bez nějakých cílů a i paní komisařka Krecu i nám mm, poslala celou řadu eh, mm, důvodů, ale eh, zatím ale z toho vyplývá, že ty prostředky, které se vynakládají, že nevedou k velkým výsledkům. Tady nejde o snižování prostředků a fondů pro tyto regiony nebo pro soudržnost, ale eh, jde o to, abychom aplikovali ukazatele výkonnosti, tak abychom pochopili, kde jsme udělali předtím chyby, aby i občané pochopili, jaké výsledky lze očekávat a že problém tedy není ve fondech, ale v tom, jak se ty prostředky utrácí. A potom závěrem. Zde eh, k stanovisku kolegyně, pokud jde o administrativní kapacitu, kromě jiného, kromě těch tematických eh, cílů politiky soudržnosti, tak to je, nezby, to je tedy eh, si myslím otázka, o které my musíme ještě víc tady diskutovat. Děkuji, pan Hetrič, máte slovo. Thank you. Uh... Děkuji hm, od doby, kdy jsem vstoupil do toho, toho výboru, tak jsem si vidím pořád to tež. E, se opakuje hm, jako hm, podrhovačce, takže spousta hm, projektů a e, dotýká se to každého e, a části našeho života. O tom, to je samozřejmě chválihodné mít takové to ambice, ale na to nejsou prostředky. Tady jsou to miliardy, miliardy euro, o kterých se tady mluví, ale nikdy na ty programy nejdou. Takže to je pořád dokola, dokola. A Mm, ale Evropa na to nemá peníze. Takže já aspoň mm, já mám minoritní názor tady asi ve výboru. A, mm, já si myslím, že prostředky v naší kompetenci by měly jít konkrétně na pomoc lokálních ekonomik. A takže měl by to být přístup prostřednictvím grantů. A já bych chtěl, aby když aspoň tady z diskuse vyplývá, že je zde velké nebezpečí, že e, ty firmy, které vstupují do těch partnerských vztahů, že nedostanou zaplaceno včas a potom všechny ty naděje v podstatě často mm, jsou e, e, kontraproduktivní, protože ty podniky ženeme proti zdi a za tu práci nedostanou zaplaceno. Takže já bych vám radil, pokusme se být opatrní a pečliví především a děláme sice, nebo chceme dělat krásné věci, ale podívejme se na realitu, protože peníze nejsou nekonečné. Thank you, Mr. Hetman. Děkuji, pan Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja na wstępie... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, paní Piraky. Myslím si, že vypracovala velmi dobré stanovisko a Jistě je smysluplné, že říkáme, že jsme znepokojeni skutečností, že prostředky na politiku soudržnosti byly stíženy o 4%. Ale navzdory tomu všemu si myslím, že bychom si měli vyslechnout vyjádření komise. Ta nám má vysvětlit, jakým způsobem máme vystoupit z toho kruhu těch neustále chybějících prostředků pro hrazení faktur a jakým způsobem to chtějí propojit s plánem pro splácení, který byl již schválen. Děkuji. Děkuji. Hned vám dám slovo, pane Van Jenom bych chtěla eh, zareagovat eh, na eh, některé ty komentáře. Eh, my jsme měli speciální schůzi naší pracovní skupiny eh, v rámci výboru REGI, která se zabývala problémem spožděných plateb. A obdrželi jsme detailní informace od eh, personálu komise ohledně toho, jak komise hodlá tyto problémy řešit. Já jsem velice vděčná paní Spiraky, protože ta se zúčastnila této schůze a měli jsme možnost diskutovat. Jsme připraveni eh, dát k dispozici poslancům výboru informace, které zazněly na této schůzi a určitě se k tomuto tématu ještě vrátíme a budeme o něm znovu diskutovat. A jsme ochotní i zopakovat vlastně tutéž schůzi s rozšířenou účastí na všechny poslance výboru. tak aby tyto informace byly k dispozici vám všem. Protože bylo to připraveno speciálně pro výbor REGI. To byla má jediná poznámka. A nyní dám slovo panu Bruovi. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh stanoviska hovoří o snížení plateb z eh, to je okruh eh, inkluzivní inteligentní růst a v rozpočtu roku 2006 tam je nárůst 1,6% pouze, což je málo ve srovnání se rozpočtem tohoto roku. Problém je, že téma týkající se tedy růstu a té inkluze, tak to má být 49 miliard v roce 2006, což je snížení o 4%, což ještě horší je v eh, těch skluzů s platbami, to je rekordní teď a to je alarmující, protože to ohrožuje, ano, to všichni dobře vědí, že to v členských státech ohrožuje i ty orgány, které řídí operační programy, i ty, kteří investovali do projektu a kde je velké riziko, že dostanou zaplaceno příliš pozdě zde Evropská unie eh, ztrácí svoji tvář, eh, poněvadž eh, ta politika přerozdělování veřejných prostředků to nefunguje, a což je i handicapem pro regionální projekty, a což je přece budování regionu. Regionální projekty jsou zásadní pro obyvatelstvo. Jak si myslíte tedy, že kraje, regiony budou schopny kompenzovat tyto skuzy, průtahy v platbách, což se ještě bude zhoršovat? Samozřejmě finance jsou limitovány a to bude mít samozřejmě dopad na další rozpočtové položky týkající se do e, naší kompetence. Na plenárce všichni říkají, ano, je třeba podporovat malé střední podniky, je třeba podporovat růst pracovních míst, ale bohužel nikdo není zneklině nad tím faktem, že malé e, střední e, podmínky, e, podniky tedy takto mají zhoršenou možnost činnosti. A veškeré návrhy obecného rozpočtu přece i plánují eh, snížení prostředků na rok 2016 a některé ty položky dokonce eh, ale budou značně navýšeny, jako například eh, bezpečnost občanství, tedy tyto položky se mají zvýšit o 17%, tak abychom takzvaně reagovali na výzvy přílivu nezákonných migrantů na naše pobřeží a mm, také i další zvýšení, jako je zahraniční politika EU o 28% tento rok se má zvýšit tento rok, anebo výdaje na administrativu, ty se zvyšují o 2%, takže to mě docela zneklidňuje. A chtěl jsem se o to podělit zde na výboru. Děkuji. Thank you. And now Mr. Van Nistelrooy. Děkuji. A teď pan Van Nistelrooy. Pane, mm, paní předsedkyně, velmi rád se připojím k tomu, co bylo právě řečeno možná k bodu 1. Ten by mohl být možná sformulován poněkud důrazněji, tam se říká s obavami, ale po té, co tady řekli řečníci, tak bychom tam měli možná e, mít nějaký silnější víza, výraz. Například, e, že jsme, že ty obavy jsou skutečně velmi silné. Opět seškrtat prostředky, to přeci není řešením problému. Nespadne nám řešení, jak si sama od sebe z nebe. Členské státy musí plnit své programy. Někdy se dostane do situace, kdy nějaký program není prováděn a vlastně náhodou se tady uvolní prostředky, ale ten akční program pro financování a ten splátkový plán pro evropský rozpočet, tak aby eh, jsme ozdravili rozpočet, abychom tedy splatili nehrazované platby. Tam doposud eh, to ke konkrétním výsledkům moc nevedlo. Doposud jsme nemohli zaznamenat žádné zlepšení a v roce 2015 máme stejnou výši neuhrazených eh, plateb jako v minulém roce. Takže jak vyřešit situaci? Myslíte na nějaké revoluční opatření? Podívej, měli bychom vlastně být skutečně naplněni, mít větší strach, než být pouze znepokojení, protože až se rozběhne nový program, tak to bude ještě větší problém, bude ještě více chybět prostředky a možná by nám mohla paní předsedkyně vysvětlit, do jaké, do jaké míry komise tady má nějaký nějaký reálný plán financování. Ale my rozhodně nemůžeme čekat až do chvíle, kdy bude rok 2015 u konce. Já bych tedy rád se podílel na vypracování nějakého takového akčního programu a chci, abychom skutečně zcela jasně napsali, že jsme velice silně znepokojeni tím, jak se zde postupuje. Když členské státy nebohou moci samé navýšit ty prostředky, aby to nějak překlenuli, tak jak to pak bude vypadat, jak se to bude řešit? Bude to mít negativní dopady a já obdivuji paní Spirakis, která tady velmi klidně sedí a ptá, já si kladu otázku, zda nemyslí na něco jiného, také jsem se jí ptal, jestli dnes v noci vůbec spala. Samozřejmě, v myšlenkách jsme všichni v Řecku a klademe si otázku, co se děje tam. Děkuji vám. Hlásí se někdo další o slovo? Ne? V tom případě dám slovo zástupci Evropské komise. Pan Tobias Vičke z DG Regio. Děkuji vám. Vážení poslanci, chtěl bych jenom zdůraznit dva body. Eh, jak už jste zmínili, tak eh, ten první se týká eh, otázky platebního plánu a skluzu v platbách. Současný návrh rozpočtu na rok 2016 byl vypracován tak, aby zareagoval na ten problém skluzu z období 2007 až 2015 a domníváme se, že eh, pro období 2007 až 2013 bude problém vyřešen a pro rok 2016 samozřejmě, pokud nebudou žádné rozpočtové škrty a také eh, ohledně platební prognózy členských států bude moci poskytovat úvěry do roku 2020, protože e, v období 2007 až 2013 ty e, programy skončily nebo jsou těsně před závěrem a ty neproplacené platby je třeba zaplatit. Domníváme se, že tento návrh rozpočtu má k dispozici eh, dostatek eh, financování na to, aby absorboval ten eh, očekávaný sklus v platbách do konce letošního roku a potom v příštím roce. A teď k druhému bodu, k platbám, tak tady vás mohu ujistit, že členské státy by měly proplatit své závazky k DG Regio a e, na základě vyjednávání o období 2014 až 2020. E, jak víte, uděláme všechno, abychom té situaci zabránili, aby se znovu neopakovala. Nicméně je tu určitý systém e, počátečního a počátečního financování a předfinancování který zajišťuje eh, finanční toky pro eh, financování programů eh, až směrem k příjemcům. Samozřejmě budeme sledovat další vyjednávání o návrhu rozpočtu velice pozorně. To je všechno ode mě a děkuji. Děkuji. Nyní paní Spiraky. Chcete ještě zareagovat? Paní předsedkyně, já budu nyní očekávat pozměňovací návrhy kolegů a budu samozřejmě zohledňovat vše, co dnes zaznělo na této schůzi. Děkuji. Děkuji vám všem, kdo se účastnili diskuze. Ještě bych chtěla připomenout, že 27. července v 5.30 je lhuta pro pozměňovací návrhy ke stanovisku pro návrh rozpočtu. Hlasovat budeme 17. září o konečné verzi stanoviska. Nyní budeme pokračovat v pořadu jednání a e, začne schůze koordinátorů. E, ostatní kolegové, e, s těmi se uvidíme zítra v 9 hodin ráno.